A já eh, opakuji ještě jednou, že se k tomuto boji hlásím obecně v rámci své funkce i obecně a osobně. Je třeba, a toto chceme dosáhnout, aby viníci tohoto násilí byli pohnáni z odpovědnosti. Eh, pokud by se měl vyslovit k některým z těch konkrétních problémů, které jste zmínili, tak samozřejmě podpora eh, dohody s Iránem eh, de facto mm, eh, se tady říká, že rozmlžilo jaksi pohled Evropy na tuto věc. Není to pravda. My nadále vedeme aktivní dialog s Iránem o všech aspektech problematiky. Přičemž stojíme za svými restriktivními opatřeními, včetně tedy eh, toho, že sledujeme a diskutujeme o oblasti eh, lidských práv a jejich porušování. A já musím říct, že eh, dohoda s Iránem byla původně schválena rezolucí Rady bezpečnosti OSN. To není evropský výmysl. A my tuto dohodu vnímáme jako zásadní eh, faktor pro bezpečnost v regionu a bezpečnost pro Evropu. Eh, nikdo si nepřeje rozpoutat eh, atomové zbrojení a závody v atomové zbrojení v regionu. A Jde o to, aby se zajistil pokojný eh, způsob toho, jak přimět Irán k tomu, aby eh, přestal vyvíjet atomové zbraně. Od eh, června 2019 jsme se opakovaně vyjádřo, vyjádřovali k iráckým, iránským závazkům v rámci této smlouvy o atomovém ozbrojení. A my nadále budeme dělat všechno pro to, aby se ta dohoda naplňovala. Eh, někteří říkají, že jsme vůči Iránu příliš měkcí. No, eh, podívejme se, jak je to v reálu. Já si myslím, že nejsme příliš měkcí. Evropská unie nadále udržuje platnosti řadu sankcí. Například eh, je to sankce za šíření eh, atomových zbraní, dále sankce za porušování lidských práv. V současné době eh, je postiženo 83 subjektů a osob. A je to jsou tedy eh, monitorováni. Eh, ty sankce si zasloužily za vnitřní útlak a za sledování telekomunikační komunikace. A také máme sankce v rámci eh, syrské problematiky a sankční režim CP19. Já tedy doufám, že chápeme, že eh, dohoda s Iránem je pro nás důležitá, ale to ještě neznamená, že bychom ustupovali ve všem. Ano, eh, při protestech docházelo k dalším porušováním eh, lidských práv, ale zatím není žádný návrh rozšířit sankce o další eh, subjekty nebo osoby. Nicméně probíhá eh, výroční vyhodnocení situace v oblasti lidských práv. Dosavadní sankce tedy platí a jak jsem řekl, týkají se 83 subjektů v Iránu. Je to samozřejmě citlivá otázka, budeme to řešit dále. Eh, využíváme nadále diplomatické kapacity, poněvadž Irán je velice důležitý pro naši bezpečnost. A pomocí těchto nástrojů, sankční režim, eh, diplomatický, jo, diplomatický tlak, eh, tak tady neustále se snažíme o zlepšení situace v oblasti lidských práv. Dámy a pánové, eh, tady toto zasedání eh, bylo velmi intenzivní, moje první zasedání v mé nové funkci. Všem vám chci poděkovat za to, jak jste přispěli do této debaty, eh, za vaši podporu, i když vím, že ne všichni se díváte na tuto věc stejně. Jsou zde různé přístupy, ale tak už to vypadá v našem světě. Dneska jsme se zabývali čtyřmi velmi obtížnými tématy a ještě jednou vám teď děkuji za vaše příspěvky a děkuji za podporu našich opatření. Děkuji vám. Chtěl bych vás, chtěla bych vás nyní informovat, že jsme dostali šest návrhů na rezoluci. A tím končím dnešní eh, tedy toto téma. Eh, hlasovat se o něm bude zítra. A nyní vám musím sdělit, že eh, Evropská strana EPP informovala Evropský parlament, že dochází ke změnám v výborech a delegacích parlamentu. Nový máme zde nové členy a jejich jména budou uvedena v zápisu z dnešního zasedání. Jde tedy o osoby, které jsou ode dneška novými členy příslušných výborů a delegací. Köszönöm szépen, és akkor a következő. Děkuji vám. A budeme pokračovat dále. Naším dalším bodem na programu je prohlášení Rady a Komise o evropské strategii eh, skoncování s ženskou obřízkou ve světě. A slovo nyní dostává eh, paní Tupurajnen za radu. Honorable Madam President. Vážená paní předsedající, vážené poslankyně a poslanci, práva žen a dívek, rovnoprávnost mezi muži a ženami, to jsou hlavní průřezové priority v oblasti rozvojové spolupráce finského předsednictví. Rozvoj záleží na odpráv, včetně práv sexuálních a reprodukčních. Společné závazky v rámci evropského koncensu o cílech trvalé udržitelnosti bereme vážně. Chceme pracovat s partnery, abychom zrušili všechny formy násilí a diskriminace založené na pohlaví a genderu, včetně takových praktik jako mrzačení genitálií žen. Evropská unie a členské státy již dlouho ukazují na mezinárodní a vícestranné úrovni, že jsou hlavním aktérem kteří boju, který bojuje za rovnost mužů a žen a za ochranu práv žen a dívek. Naše iniciativa, která má ukončit eh, násilí na ženách a dívkách, je opravdu bezprecedenční globální snahou investovat do rovnoprávnosti mužů a žen a posilovat sebevědomí žen, což je jedním z předpokladů dosažení cílu trvale udržitelného rozvoje. V Africe se naše iniciativa týká násilí na základě pohlaví, dětské sňatky, mrzačení genitálních žen a e, genitálí žen a přístupu k přístupu ke zdraví. Poslední summit, který spolupořádala Dánsko, Kenya a Populační fond OSN v Nairobi, měl velký úspěch jak z veřejných, tak ze soukromých zdrojů byly přislíbeny peníze a učiněny politické závazky. Především ve smyslu úplně vykoření do roku 2030 mrzačení genitálí žen a to v souladu se závazky agendy trvale udržitelného rozvoje do roku 2030. Naše výsledky jsou reálné, ale musíme nadále tlačit, než naplníme cíl kterým je, že takovéto praktiky ohrožující ženy a dívky budou vykořeněny úplně. Paní předsedkyně, dámy a pánové, 6. únor byl jmenován OSN Mezinárodním dnem nulové tolerance vůči mrzačení genitálí žen. Evropská komise, jako vždy, zhodnotí činnost Evropské unie v této oblasti a budeme se těšit na jejich zprávu. Budeme se také těšit na návrh Evropské komise prodloužit strategické angažma v oblasti rovnoprávnosti mužů a žen, které má vypršet letošním měsíci. Snad jeho součástí bude i evropská strategie ukončení mrzačení genitálí žen po celém světě a to navždy. Na závěr bych ráda připomnula, že značný počet žen v Evropské unii žije s dlouhodobými a celoživotními důsledky zmrzačení genitálií či jsou jimi ohroženy. Přes všechny úspěchy si musíme uvědomit, že je potřeba v Evropě dělat více při provádění vnitrostátní legislativy, zavádění specializovaných služeb a posilování multidisciplinárních opatření s příslušnými komunitami. Paní předsedkyně, věřím, že pokud budeme spolupracovat, porazí se nám společně zajistit ještě další posuny, a to jak v Evropě, tak globálně. Děkuji vám za velice důležitou rozpravu. Já vám také děkuji a nyní dostane slov paní, slovo paní komisařka Dali za Evropskou komisi vystoupí. Paní předsedkyně, děkuji Evropskému parlamentu za to, že se rozhodla o tomto tématu dnes hovořit. Děkuji také finskému předsednictví za jejich závazek týkající se genderové rovnosti. Proč tady hovoříme o věci, která je mému srdci opravdu velmi blízká. A já jsem opravdu připravena udělat vše, co bude ve mých silách pro to, abych tuto, toto hrozné utrpení opravdu eh, eliminovala, protože trpí opravdu tisíce a miliony dívek a žen právě i v tuto chvíli, kdy hovoříme a proto je naší povinností opravdu bojovat proti tomuto zcela zásadnímu porušování lidských práv, práv žen, dívek a dětí. Evropská unie a program OSN v boji proti mm, násilí na ženách Eh, hovoříme tady o 100 milionech euro, které by měly financovat tento konkrétní projekt. Ale tady, jaký je rozsah působnosti? Jde o to, aby se tohoto, do tohoto programu dostala každá dívka, každá žena v ohrožení. Hovoříme o programu, který počítá s podporou UNICEFu a bude pokrývat mnoho eh, afrických eh, zemí. Více jak 1,5 milionu žen má dostat vlastně podporu v oblasti boje proti obřízce. Jde také o podporu občanského hnutí, to znamená o podporu více jak 3 tisíc komunit. Více jak 8,5 milionů občanů je těmito eh, komunitami reprezentováno. My víme, že ženská obřízka existuje také na území Evropské unie. Vypadá to tak, že minimálně půl milionu žen a dívek, které museli podstoupit obřízku, žije v Evropě. Evropský institut pro eh, genderovou eh, rovnost hraje tady v oblasti výzkumu a schromažďování dat zcela klíčovou roli a ve všech našich členských zemích je ženská obřízka zločinem a snaha bojovat proti tomu a podporovat oběti, obřízky, to je také součástí EU legislativy. A to je je to také otázka, která je součástí legislativy týkající se Azelu. To znamená, hovoříme tady o e, finanční podpoře projektu, jež hlavním cílem je právě boj proti násilí páchanému na ženách, včetně ženské obřízky. E, v roce 2020 budeme mít v rozpočtu více jak 12,4 milionů euro zacílených právě na tyto konkrétní programy. Vážené kolegyně a kolegové, musíme udělat všechno pro to, aby dalších 200 milionů obětí obřízky do roku 2050 se mohlo svému osudu vyhnout. Paní předsedkyně von der Leyen hovoří o pomoci obětem eh, opravdu na jednom z prvních míst. Je to jedna z priorit do následujících pěti let. A já jsem velmi angažovaná, udělám všechno pro to, abychom v této oblasti byli co nejúspěšnější a budu podporovat Evropský parlament eh, všemi svými silami. Strategie pro genderovou rovnost, kterou přijmeme v roce 2020, se bude zabývat přímo konkrétně násilím na ženách stranách právě hlavně také se zaměřením na ženy, eh, které mm, čelí riziku obřízky. Zároveň se budeme na tento program, nebo pardon, problém dívat ze mnohých různých úhlů pohledu a také napříč eh, různými oblastmi. Máme pět prioritních oblastí, které je, vychází tedy ze sdělení komise z roku 2013. Jde o zlepšení poznatků a údajů. Jde o podporu udržitelného sdílení eh, informací pro následování zločinců a také podpora práv konkrétně žen. To znamená, že jsou to priority, které jsou také na, prvním, eh, na jednom z prvních míst v oblasti zahraniční politiky Evropské unie. Musíme spolupracovat s našimi partnery na celém světě proto, abychom se také drželi Eh, cílů eh, tisíciletí, v rámci níž se také hovoří o ochraně práv a svobod žen. Proto potřebujeme silné sítě na celém světě a musíme uznat také, že ženská obřízka je opravdu velmi citlivým problémem, protože zahrnuje různé oblasti. Od oblasti eh, obecných lidských práv až po práv, práva žen na vlastní tělesnou fyzickou a psychickou integritu. A proto je velmi důležité, abychom také spolupracovali s obětmi eh, ženské obřízky, s těmi obětmi, které přežily. Musíme jim pomáhat. Musíme se snažit zbavovat eh, různých polopravd, musíme se vyhýbat stigmatizaci, rasismu, xenofobii a to za každou eh, cenu opravdu musíme podporovat spolupráci a dialog. A kromě ekonomické pomoci a zákonodárné pomoci se musíme snažit zaangažovat všechny zúčastněné aktéry a to na všech úrovních. Od úředníků na národní eh, úrovni až po personál zdravotní péče, lídry komunit, eh, samozřejmě také příbuzní eh, obětí jsou zcela zásadním zúčastněným aktérem. A proto jsem velmi ráda, že spolu budeme společně na tomto velmi důležitém tématu pracovat. Děkuji. Děkuji. E Děkuji vám. A nyní za e- Evropskou e, lidovou stranu paní Fitzgerald. E, děkuji. Já vlastně bych chtěla zopakovat to, co tady už bylo řečeno. Ženská obřízka, to jsou slova, která mnohde pochápou jako kulturu, tradici nebo dokonce lékařský zákrok. Ovšem ve skutečnosti to nic z toho není. Je to útok, je to útok a násilí na ženách. A jak víme, eh, výsledkem jsou trvalá zranění. A jsou to zranění toho vlastního základu toho, co to znamená být ženou. Eh, v říjnu 2019 eh, víme, že bylo 200 milionů žen, tedy odhadem postižených tedy ženskou obřízkou. Když se tedy hovoří o ženské obřízce, eh, většinou se nám vybaví Afrika, kde eh, se skutečně eh, toto děje z 97%. Například v Etiopii je 65%, 65% žen obřezaných, ale děje se to i jinde, v Indonésii, v Malajzii a tak dále. Co bychom si o tom mysleli, kdyby se to postihlo naše matky, sestry, Ehm, byli bychom opravdu rozhořčeni. A my dnes můžeme pozvednout hlas za ty ženy, které se sami nemohou bránit. Musíme naplňovat Istanbulskou úmluvu a e, musíme si uvědomit, že je to násilí, které je třeba vykořenit. Jak? Musí to být naše vážná a velmi vysoká priorita. Potřebujeme, aby e, političtí Eh, lídři po celém světě, ženy i muži, se angažovali, aby se angažovali všichni další, kterým na tom záleží, eh, nevládní organizace, vlády a tak dále. Je třeba, aby eh, se pomohlo ženám, které Eh, jsou tímto postiženy. A potřebujeme šampiony, kteří eh, pozvednou tento prapor, jako je paní Kanku, eh, která se snaží přesvědčit somálskou vládu, aby vykořenila ženskou obřízku. Děkuji a nyní za frakci SAD paní Neuchel. Bohužel Eh, je to tak, že nadále je ženské tělo bojištěm v každé kultuře, v každé době, na každém kontinentu. Eh, vždycky je to tělo ženské. Čím to je? Například eh, v Číně byly ženám svazovány nohy tak, že to zanechalo trvalé následky, trvalou invaliditu nestávalo se to mužům. Nebo korzety. Korzety natolik deformovaly ženská těla, že opět eh, zanechávala trvalé následky, nikoli mužská těla. A opět teď hovoříme o eh, ženské obřížce, které způsobují celoživotní bolesti a eh, dochází tedy k zašívání tělesného otvoru. Například u nás také eh, máme zde kulturu panenství, která se neustále v Evropě eh, vrací. A o co jde? Jde pořád o to samé. Jde o kontrolu mužů nad těly žen a jde o to, aby to ženy bolelo. Děkuji. Nyní za Renew eh, paní Tolere. Aujourd'hui, 200 milionů žen po celém světě, 50 tisíc žen v Evropě jsou obětny FGM. Jejich intimní život, život ženy je tímto postižen. A oni sami nesou důsledky. Je potřeba toto vykořenit a je potřeba k tomu mít společný pragmatický přístup. Za prvé je potřeba zajistit, že budeme sbírat a šířit údaje Potřebujeme přesná data, srovnatelná data a potřebujeme mít jasná čísla, která můžeme položit na stůl a vidět, jak se věci vyvíjí, včetně Evropy. Musíme spolupracovat na preventivních opatřeních, do kterých budou zapojeni všichni aktéři, včetně dotčených komunit. Kromě toho je potřeba podpořit a chránit všechny osoby, kterých se tento zločin týká. Paní komisařko, máme k dispozici všechny prostředky k tomu, abychom tento problém vyřešili. Vítám, že Evropská komise se v tom angažuje a že na samém začátku své činnosti zveřejňuje strategii, která bude bojovat proti mrzačení genitálií žen. Máme také Istanbulskou úmluvu, která odkazuje FGM a které některé členské státy zatím neratifikovaly. My, Evropané, bychom měli být hlasem rozhodčím těchto žen. Mezi lety 2015 a 2020 to budou další miliony žen, které budou obřezány, pokud nic neuděláme. To nejde, nemůžeme to povolit a máte naši podporu pro realizaci této strategie. Děkuji vám mnohokrát a nyní má slovo paní Herberger Fofana za zelených, prosím. FGM se týká všech intervencí, které mají měnit genitálie žen z nelékařských důvodů a které jsou narušením základních práv žen a dívek. Jsou to praktiky, které jim také brání v sexuálním a reprodukčním eh, zdraví a které zasahují do integrity jejich těla. Mrzačení je univerzální problém. Týká se zemí Afriky, východu, Evropy. V Německu jsme zjistili, že došlo k 20 tisícům takovýchto obřízek a u 4 tisíc žen byla další riziko. Toto riziko prostě existuje, jsou to většinou ženy, které pocházejí z migračního prostředí. FGM vychází z náboženských přesvědčení, která jsou prostě pochybená. Ve 24 z 29 zemí, přestože to je není legální, tak stále ještě existují místa, kde se proti tomu zákonu stavějí přes všechny osvětové kampaně. Je potřeba se snažit dále, abychom vykořenili FGM. Jsou to zastralé tradice, které byly postupem času násilně přičleněny k islámu. Ani v Tóře, ani v Koránu, ani v Bibli se nepíše o ženské obřízce. Je potřeba pokračovat v osvětě, musí to nás v tom podporovat zdravotníci, mladé ženy, a mladí muži. A tím je potřeba vytvořit novou situaci, abychom v roce 2030 neměli žádnou ženskou obřížku. Je potřeba toto tabu prolomit, je potřeba je dále vzdělávat a je potřeba spolupracovat s komunitami, které v tuto chvíli ještě praktizují, praktikují FGM, aniž bychom je stigmatizovali. EU by měla podpořit organizace, které bojují za integritu ženského a dívčího těla. Snad se nám tak podaří vykořenit FGM. Nebojujeme proti tradicím, bojujeme proti násilnému aktu, který má zásadní dopad na zdraví žen a dívek. Děkuji a prosím, abyste se drželi svého času. Dále bude hovořit eh, paní Anderson za ID. Prosím, máte slovo hovoříme o strategii EU, o boji proti um, praktikám, násilným praktikám na ženách. Ano, paní Fitzgerald Herzberger Fofana hovoří o těchto bestiálních praktikách. Je třeba to odsoudit, samozřejmě, a jsme připraveni to odsoudit ale jakým způsobem kdo se může takto hovořit, protože právě před třemi týdny předložili, nebo vlastně od neodsouhlasili pozměňovací návrh, jehož cílem bylo právě tematizovat tyto bestiální praktiky. A proč? Proč? Proč tedy neodsouhlasili tento pozměňovací návrh? No, protože jim je to asi jedno. Ale proč to udělali? No, protože ten pozměňovací návrh jsem předložila já, protože já jsem tady personou non gratou, která nepatří do toho správného eh, politického uskupení. Můj pozměňovací návrh, který obsahoval 176 slov, právě byl nasměřován těmto, tímto směrem. To znamená, v něm já jsem se snažila právě poukázat na důležitost eliminace právě těchto bestiálních e, praktik. A oni z toho udělali jenom nějakou poznámku pod čarou. Tak proč teď tady pokrytecky tvrdí, že jim tak záleží na eliminaci a boji proti těmto násilným e, praktikám? Kalop, Walsh, Pereira, Jones, všichni ostatní se chovají chovají stejně, stejným způsobem. I oni, i oni byli proti tomuto pozměňovacímu návrhu. To znamená, vy stále o tom jenom hovoříte, ale vlastně to tak nemyslíte, paní Azita Kanko a ostatní. Všichni, všichni v podstatě jste takto neuvěřitelně neohleduplní a e, kážete vodu a přitom e, pijete víno. Ano, paní Kanko, e KR, prosím. Ženská obřízka. má dopad na všechny oblasti vašeho života přestanete důvěřovat, eh, když v podstatě zažíváte zamilovanost, eh, když zažíváte těhotenství, když eh, rodíte, jakým způsobem přistupujete k ostatním, sama k sobě, jak se chováte k ostatním a k sobě obřízka je tím nejhorším znásilněním vašeho těla, vaší mysli a vaší důstojnosti. Ve věku, kdy jste naprosto nevinným dítětem, vy se snažíte udělat všechno pro to, aby se nějakým způsobem přežili. Musíte, protože vlastně vám nic jiného nezbývá, ale nesmíte, nesmíte někdy zapomenout na svou hodnotu, na to, že máte stejnou hodnotu jako všechno ostatní. To je také můj každodenní boj. a ne pouze můj boj, ale také více jak 200 eh, milionů žen na světě. A ta změna, ke které dochází, je příliš pomalá a příliš malá. Potřebujeme opravdu nezbytně strategie, akční plány, které budou mít opravdu dalekosáhlý dopad. Na mě to udělalo opravdu velký E, dojem, když jsem naslouchala dnes, e, tedy v tento týden finalistům Sacharovovy ceny, a musíme nezapomínat na to, že za každou naší aktivitou je malá, malá dívka, jejíž osud držíme v našich vlastních rukou. Musíme ty lidi ale nejdříve vidět, musíme jim naslouchat, musíme je chránit, musíme společně jim umožnit to, aby mohli naplnit svůj potenciál a žít pořádný život. Kasenem szépen. Děkuji. A nyní promluví paní Rodríguez Palop za NGL. Ženská obřízka, stejně jako další mačistické násilí, je formou diskriminace a mačistického násilí. Samozřejmě oklešťování reproduktivního zdraví paní Anderson, ale problém je ten, kdo vlastně používá tento diskurs proto, aby podporoval xenofobii a diskriminaci. A to z úhlu pohledu imperialistického násilí. Hovoříme o praktikách, které nejsou eh, identifikovatelné pouze s Afrikou. Velmi často takto stigmatizujeme migraty, kteří přicházejí z této části země, ale Jižní Amerika, Střední a Dálný východ, to jsou další regiony, ve kterých k obřízce dochází. Všichni vím, to víme, ano, je to religiozní praktika, ale ne pouze muslimského obyvatelstva, ale také křesťanských koptů, kteří vlastně jsou také velkými mačisty, ale nic si nenamlouvejme, protože extrémní pravice já se omlouvám, ale musíte opravdu hovořit trošičku pomaleji i z, důvodu, z toho důvodu, že jste tlumočeně extrémní pravice, těm je úplně jedno, eh, jaký život žijí oběti ženského násilí, jde jim o něco úplně jiného. A proto jim nevadí, že k takovýmto praktikám bude docházet i nadále. A proto potřebujeme islamskou, pardon, istambulskou umluvu, která je zcela zásadní pro vyřešení tohoto problému. Váš. Děkuji vám. Nyní pan Walsh za EPP. Kolegové, jsem zklamána, že tato debata se koná eh, v tuto pozdní hodinu a že prostě nemá možnost eh, tady být eh, zastoupení, zastoupení poslanci a poslankyně v daleko vyšším počtu. Hovoříme o 200 milionech dívek a žen, které žijí s každodenním traumatem. A pak máme ještě 180 tisíc žen a dívek, které, kterým ženská obřízka hrozí jenom zde v Evropě. Jde o mrzačení těl, jde o kontrolu jejich těl, jde o falešnou eh, ideologii, která tvrdí, že ženská obřízka přináší výhody a pozitiva my musíme uvědomit, že jsou to naprosto škodlivé praktiky, ale nemůžeme hovořit o nich eh, osamoceně. Eh, je třeba je dát do kontextu všech forem násilí a vypracovat strategii pro budoucí generace dívek a žen je třeba mobilizovat komunity, je třeba eh, mobilizovat náboženské vůdce, a přesvědčovat je o tom, že je třeba věci změnit. Toto je kritický krok, i když není sám o sobě dostatečný. Také my máme závazky vůči těmto ženám a musíme si uvědomit svoji zodpovědnost. Děkuji. A nyní za socialisty demokraty paní Julie Ward. Uh, Odhaduje se, že zhruba 200 milionů dnes žijících dívek a žen eh, prošlo ženskou příškou a eh, mezi tím také ženy eh, z členských zemí EU. A každý rok hrozí tento zákrok k dalším třem milionům žen. Toto je naprosto neobhajitelná kulturní praktika. Je to další manifestace patriarchátu. Musíme bojovat proti ženské eh, obřízce. Eh, musíme vzdělávat komunity, eh, musíme dát sílu ženám a dívkám, aby se mohli bránit a musíme získat také muže, aby se vyslovovali proti této praktice. Dnes jsme tady měli Eh, zástupce z Keně eh, nominované za, eh, na Sacharovovu cenu. A opravdu jim hrozí strašné sankce, ale právě tyto lidé se nebojí a stojí v čele. Děkuji, nyní paní Bilbao Barandika za Renew. Děkuji, děkuji paní předsedkyně, paní komisařko. Ženská obřízka a mrzačení eh, ženských genitálií to je něco, k čemu dochází stále u milionů žen. Jde o zcela jasné porušování lidských práv, to znamená zcela jasný útok na genderovou rovnost. Eh, kromě toho samozřejmě Eh, musíme proti tomu bojovat kontrolou a prevencí a Evropská unie musí udělat všechno pro to, aby celá tato noční můra přestala existovat. A máme samozřejmě silné stránky, laboratoře na různých eh, místech světa. No, to znamená, je třeba udělat všechno pro to, aby rodiče dělali všechno pro to, aby jejich děti byly chráněny. Například v Baskicku máme speciální programy a eh, preventivní programy eh, jejíž součástí je prostě holistický přístup. A všichni, všichni se snaží spolupracovat. Eh, jedna síť chrání rodiny, vzdělává a školí všechny eh, příbuzné. A kromě toho tady máme také další možnosti, programy spolupráce mezi různými aktéry na celém světě. Máme opravdu velmi dobré zkušenosti, využijte je paní de Paní předsedkyně, paní komisařko, dámy a pánové. FGM, mrzačení genitálií žen, je extrémní způsob, jak kontrolovat těla žen a dívek. Jako gynekoložka a jako poslankyně, která bojuje eh, za práva žen, Odsuzuji toto násilí na ženách, které působí otřesné utrpení ženám a dívkám po celém světě. Slyšeli jsme čísla. 200 milionů žen po celém světě, 500 tisíc v Evropské unii, 4,1 milionu žen a, čelí riziku po celém světě v různých sociálně kulturních skupinách. Potřebujeme tedy, aby se celý svět spojil na vykořenění této praxe. Potřebujeme, aby ženy i muži odsoudili tuto praxi a potřebujeme politiky ze všech stran, aby to odsoudili. Aniž bychom hovořili nenávistně anebo šířili nějaké výmysly. Evropa se musí postavit do čela vykořenění FGM po celém světě. A proto děkuji za tento apel na evropskou strategii, která má FGM po světě ukončit. Děkuji. Já vám také děkuji. A nyní za ID paní Žoho. Děkuji mnohokrát paní předsedkyně a paní kolegyně. Na misi v Nairobi jsem byla šokována příběhy žen, které utrpěly FGM a násilná manželství. FGM je extrémní forma násilí a diskriminace žen. Dochází k tomu, že v podstatě za živa jim odstraní klitoris a to často nůžkami anebo no, e, tupým nožem nebo žiletkou. Odvolávají se na tradice kulturní, přitom to jsou barbarské činy. Desíti tisíce žen ve Francii, které pochází z těchto zemí, tím utrpěly a jsou tím ohrožovány. Evropská komise má za to, že dva 200 tisíc eh, žen v Evropě takovýmto způsobem bylo, eh, bylo poškozeno. Jaký typ společnosti jsme, když ženy v naší společnosti se musí bát takovéhoto násilí. Moje skupina předložila pozněvací návrh týkající se těchto aktů. A my jsme odsoudili tuto praktiku, předložili jsme, předložili jsme návrhy opatření, a Vidíme, jak se hlasovalo z politických důvodů, 450 lidí hlasovalo proti. V některých regionech se FGM může odvolávat na tradici. Tady ta tradice není, nemá místo. Francouzská legislativa nebyla dostatečně silná na to, aby převážila sociální tlak. Je proto čas na to, abychom opravdu pronásledovali a stíhali autory tohoto hrůzného trestného činu. Chceme, aby zdravotníci museli povinně hlásit takovéto případy a musíme k tomu začít přistupovat tvrději, aby toto barbarství skončilo. My jsme přece kontinentem Marie Curie a dalších žen, které definovali, kdo jsme. A je naší povinností chránit tuto Evropu, která je kolébkou práv žen a respektování svobody pro všechny. Děkuji vám. Já vám také děkuji a nyní paní Tegrut za EKR, prosím. Kvinnlig könsstympning förekommer främst i delar av Afrika och eh, eh, ženská obřízka se eh, dělává v Africe, ale také na Blízkém východě, ale také v Evropě. Víme, že v samotné Francii je 60 tisíc postižených žen a ve Švédsku téměř 14 tisíc podíl eh, postižených žen v celé Evropě je skutečně hrozivý. Je tedy opravdu důležité, abychom těmto praktikám se stavěli a pronásledovali je zcela konsekventně, protože toto přece v Evropské unii nemůže mít místo. Teď hovořím o policii, o zdravotnických službách a tak dále. Je prostě třeba toto eh, přivádět do povědomí. V celém světě eh, to možná těžko změníme, ale v Evropě je to naše zodpovědnost. Potřebujeme lidi informovat a potřebujeme zapojovat eh, další, další eh, lidi ve společnosti. Děkuji vám. A nyní paní Sandra Pereira za komunistické strany. Děkuji, děkuji paní předsedkyně ženská obřízka je zcela jasné násilí proti ženám. E, Obřízkou, e, pod obřízce podléhají právě mladé dívky a má to na ně celoživotní dopady. Jsou to praktiky, pod nimiž trpí právě ty nejzranitelnější, to znamená dívky pod 15 let z těch nejchudších společenských vrstev. Stávají se obětmi eh, zločinu a je třeba osvítit a informovat komunity. Jejich členy jsou právě tyto dívky a musíme vysvětlit, že dochází k porušování jejich práv. Boj proti obřízce je neoddělitelný od eh, snahy bojovat a chránit reproduktivní eh, a sexuální práva žen. Musíme zlepšit celkově také zdravotní eh, podmínky pro všechny ženy těhotné a ženy rodící. Jde o práva žen a přesně o ty nám jde. Děkuji mnohokrát, paní Sarsalichos. Pan Sarsalichos, děkuji paní předsedkyně. Co se týče či, množství obětí, tak to je samozřejmě eh, hrozné a po, jen to, co víme, je pouze jedna malá část eh, skutečnosti. Kromě tedy mrzačení ženských orgánů, tady máme ještě další kulturní praktiky, eh, které za oběti mají ženy a dívky. Hovoříme o poligamy, hovoříme o nucených sňacích, o selektivních eh, potratech, hovoříme o pohmožďování eh, různých částí těla, hovoříme o tom, že dívkám je zakazováno sportovat, chodit na tělo tělocvik, anebo jsou nuceny oblékat se určitým způsobem. A to všechno je pouze důkazem toho, že ten eh, příliš jaksi Eh, opakovaný multikulturní princip může mít opravdu velmi negativní dopady na ženy a dívky. A my máme tu povinnost eh, prevence, kontrole a podpory v oblasti školy, sociálního a zdravotního zabezpečení. Musíme udělat všechno proto, aby tyto praktiky nezůstávaly beztrestné. Je velmi důležité, aby co nejdříve byla ratifikována Istanbulská úmluva a aby všechny členské státy začaly extraterritoriálním způsobem postihovat tento zločin. Musíme samozřejmě po a pomáhat obětem, a hlavně těm, které žijí na našem území. Musí začít fungovat speciální protokoly a speciální systémy, které budou právě přizpůsobené těmto zločinům. Musíme odsoudit, ano, tyto zločiny. Ano, to je v pořádku, ale nehovoříme tady o tom, že bychom nerespektovali nějaké jiné kultury. Hovoříme o tom, že to je zločin a že my musíme proti zločinu bojovat. Děkuji. Paní Jones, prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Děkuji paní ministrině a paní komisařce za tuto rozpravu. Víme, že FGM je globální problém. Děje se ve všech zemích po světě. Dívkám. Víme, že dívky v Evropské unii také byly obřezávány. 2000 ve Velšsku zemi, kterou zastupuji já, a to je má země celkem malá. Nicméně počet stíhání je velmi nízký. Spojené království jed, jeden případ mělo stíhání 30 let poté, co to bylo postaveno mimo zákon. Je tedy vidět, že nevěnujeme pozornost těm zásadním dopadům na žené dívky, kterých se to týká. Velsko otevřelo první kliniku, která pomáhá těm, kteří, těm ženám, které byly obřezány. Jsou to zcela zásadní služby, eh, ale právě tyto služby budou ohroženy po Brexitu, protože přijdeme o evropské prostředky. Ano, potřebujeme silnou legislativu, Istanbulská umluva, tu potřebujeme také. CEDO, to je další nástroj. To jsou prostě nástroje, které nám umožní bojovat proti násilí na ženám, včetně FGM. Ale stále ve Spojeném království nebyly zásadně implementovány. Takovéto legislativní nástroje musí být součástí komplexního přístupu. Musíme pracovat s komunitami, bojovat proti dezinformaci, bojovat za reprodukční práva, musíme posilovat osvětu a školení. Nechť toto je ta poslední generace žen, která musela čelit ta, této hrůze FGN. Děkuji. Já vám také děkuji. A nyní má slovo paní Rafaela za Renew. Budu pokračovat nizozemsky. 200 milionů žen trpí FGM a to stačí. Nemůže to pokračovat. Je to nelidské, je to hrůza. 200 tisíc žen v Evropě, kterým hrozí mrzačení genitálií a často se o tom mlčí a je to veliká nespravedlnost. Oni v tichu trpí. My musíme hovořit. Hovořit je důležité, ale opravdu to nestačí. Evropská unie musí využít veškeré prostředky pro to, aby se tento velký problém řešil. Musíme chránit ženy, chránit dívky. Je to veliký problém a vyzývám Evropskou komisi, aby tuto strašnou nespravedlivost řešila. Je skvělé pracovat na strategii, ale nestačí to. Ta strategie musí dostat zuby. Je potřeba zavést sankce, stíhat pachatele, postarat se o to, aby tyto případy byly hlášeny. Zajistěte proto, prosím, infrastrukturu. Je potřeba financovat prevenci. Je potřeba posílit zdravotní péči v této oblasti. Evropská unie musí pomáhat. Pokud členské státy budou laxní, tak vy musíte podporovat oběti. Toto už stačilo, než tato strategie konečně zafunguje. Také děkuji. A já vám také děkuji a nyní paní Kunke za zelené, prosím. My v Evropské unii si velmi často poklepáváme po ramenou a říkáme, jak my jsme těmi obránci lidských práv na celém světě. A vlastně se ani nestydíme, když zjistíme, kolik mladých dívek a žen na území Evropské unie vlastně podléhá nebo trpí těmito praktikami, deť, ale to jde proti základnímu principu rovnosti a kromě toho to je něco, eh, na co nesmíme zapomínat. Proč já tady vypadám tak, jak já vypadám? Prostě je skutečností, že, Evropská, že v Evropské unii unie máme členské státy, které nejsou připraveny opravdu zásadně bojovat s tímto fenoménem. Hovoříme pořád o, o té špatně chápané toleranci, o té nepravdivé ohleduplnosti. Musíme udělat všechno pro to, aby nedocházelo k porušování lidských práv, nezávisle na tom, jakou mají barvu kůže. Děkuji mnohokrát. Paní Bilde, prosím, za ID. Děkuji, paní předsedkyně. První usnesení OSN proti FGM už máme z roku 52 a od té doby 200 milionů žen bylo obřezáno. 3 miliony dalších každoročně riskují, že budou muset podstoupit FGM. Vidíme tedy, jak mezinárodní činnost v této oblasti je neúčinná. Přitom by to měl být opravdu prioritní oblast boje za práva žen. Velice správně hovoříme o osudu žen v subsárské Africe. V podstatě 70% žen v Etiopii tím trpí. Vidíme vyšší počet žen, 120 tisíc ve Francii. Ano, Částečně to je kvůli migraci, ale také kvůli náboženskému tmářství mezi určitými muslimskými komunitami na světě. V roce 2008 eh, jsme začali proti tady tomuto bojovat a snažili se to financovat. Je ale potřeba, abychom pokračovali dále. Je to bitva, která se koná na naší půdě. Já nechci se nechat moralizovat od nikoho z vás. Děkuji. Nyní má slovo paní Karvaju za EPP. E Tisíce žen po celém světě jsou každým rokem obětmi FGM. Je to praktika, která je opravdu mučením. Má celoživotní dopady na těla těchto žen. Musíme učinit konkrétní opatření a bojovat proti této hrůze. Nemůžeme prostě akceptovat to, že to je nějaký zvyk, anebo tradice, anebo eh, že to má náboženské důvody. Prostě těmito důvody se to nedá, nedá obhajovat. Je potřeba, aby mezinárodní společenství přestalo tolerovat takovéto akty. Akty proti ženám a proti dívkám. Je to zásadní porušení jejich lidských práv. Je porušena důstojnost jejich, porušena rovnoprávnost mužů a žen. To jsou všechno přece základní hodnoty Evropské unie. A v každém členském státě je to zločin. Je to považováno za trestný čin. Ale často to nemá žádné právní důsledky. Ženy a dívky, které čelí riziku, se zaslouží ochranu pachatelé těchto trestných činů v Evropské unii i Memoni musí být předvedeni před soud. Dotčené komunity musí být vzdělávány. To je jediný způsob, jak zajistíme cíl OSN úplného vykořenění FGM do roku 2030. Doufám, že se to podaří a že to bude prioritou nové komise. Děkuji. Děkuji a naši další řečnění paní Leto Markeš. Děkuji paní předsedající, paní komisařko, paní ministrině. Schválení evropské strategie na ukončení ženského bříčky po celém světě je zásadní. Sociální konvence, stereotypy o ženské sexualitě, tyto věci prostě nemohou být nadále používána jako zdůvodnění eh, pro nevratné poškozování ženských těl a ženské duše. Navíc eh, je to <clears throat> metla, kterou máme podchycenou v datech a která v 21. století nemá co dělat. Víme o 200 milionech obětí po celém světě a zhruba pětistech tisících v Evropské unii. Je třeba, aby členské země sbíraly ještě více dat o ženské obřízce na svém území. To pomůže v boji proti této metle. No a dále potřebujeme inovativní nástroje. Eh, je to eh, třeba mm, eh, aplikace, nové technologie a tak dále. Víme o příkladu z Kenii bylo by dobré, eh, kdybychom, eh, bylo, by, bylo dobře, že jsme tyto aktivisty skrni eh, slyšeli zde v parlamentu. Ehm, musíme podpořit ratifikaci Istanbulské konvence tam, kde k ní ještě nedošlo. A dále paní Androje za ide. 500 tisíc žen v Evropské unii podstoupilo FGM a existují další desetitisíce, které jsou ohroženy rizikem. To jsou čísla, která jsme našli eh, na internetu Evropského parlamentu a z toho vyplývá, že FGM se neustále aplikuje v Africe, na Blízkém východě. Jsou to ale praktiky, které jsou monstrozní a nejsou evropské. Přesto se ale dějí v Evropě. Než budeme řešit problémy jinde, zameďme si před vlastním Prahem. Proč my máme stále tento problém? Miliony lidí, které přicházejí do Evropy, přichází i tady tyto praktiky. Došlo k migrační anarchii a následně k tomuto násilí. V roce 2000 to bylo nějakých 100 tisíc, teď je to 180 tisíc na konci tohoto desetiletí. To, co platí pro obřízku, platí i pro násilí vůči ženám. Otevřete oči. Nemůžeme si říkat feministé a přispívat tomu, že tady k nám přijíždějí tisíce a miliony eh, migrantů, kteří se, kteří se chovají špatně k ženám. Možná se Evropa eh, může hrdit na to, že nikdy na základě své ideologie takto neníčila těla svých žen, ale přivítá tady ty, kteří to dělají. Jménu respektu žen a evropských hodnot je potřeba proti tomuto bojovat. Děkuji a nyní pan Pospíšil, prosím

tax Děkuji, děkuji a dále bude hovořit paní tax za SAD. Děkuji, děkuji. Děkuji, jen si představte, má 8 let.